Dů. Komise přijme stanovisko k této zprávě poté, co toto usnesení bude schváleno. Děkuji vám, paní Redingová. Tím končím debatu. Hlasování se bude konat zítra o 12 hodin a já se omlouvám všem kolegům za eh, ty smatky, které jsme tady měli, vzhledem k tomu, že nám tady nefunguje technika. A jako další bod máme zprávu pana Richarda Falbra o vnějším rozměru sociální politiky, prosazování pracovních a sociálních standardů a sociální odpovědnosti evropských podniků. Já nyní dávám slovo panu zpravodaji na čtyři minuty, prosím teď se to snad povede. vážený pane předsedající vážená paní komisařko jak již jsem řekl ve svém vystoupení před chvílí vnější rozměr sociální politiky zahrnuje aktivity a iniciativy evropské unie jež mají za cíl prosazovat pracovní a sociální normy ve třetích zemích ačkoliv lisabonská strategie a iniciativa eu two thousand and twenty kladou na sociální politiku mnohem větší důraz než kdykoliv předtím v popředí zájmu stále zůstává konkurenceschopnost a hospodářská hlediska. proto jsem zprávu koncipoval velmi kriticky. jestliže totiž chceme aby třetí země s nimiž sjednáváme smlouvy respektovaly to co je zásadou a co je vlastně konstrukcí evropského sociálního modelu tak ho musíme respektovat uvnitř evropské unie. jestliže chceme aby země se kterými sjednáváme mezinárodní dohody respektovaly základní úmluvy mezinárodní organizace práce tak je musíme respektovat my a že dochází k porušování úmluv mezinárodní eh, organizace práce v některých členských zemích je nasnadě. pokud jde o společenskou odpovědnost podniků společenská odpovědnost podniků je nepochybně dobrá myšlenka a začalo se o ní mluvit někdy na počátku sedmdesátých let. problémem však je že nelze si společenskou odpovědnost podniků vynucovat. když jsme projednávali připomínky a pozměňovací návrhy k této zprávě setkali jsme se i s názorem že by měla být vypracována směrnice protože některé podniky se prostě odpovědně společensky nechovají. k této zprávě bylo předloženo více než one hundred and fifty pozměňovacích návrhů ale přesto si myslím zachovala svůj kritický tón. je třeba aby evropská unie více podporovala mezinárodní organizaci práce protože je absurdní že pokud jí vyjadřujeme podporu tak stále méně států ratifikuje a respektuje úmluvy. dokonce docházelo k tomu že v minulém volebním období byly předkládány návrhy komise například směrnice o pracovní době která byla v příkrém rozporu s první úmluvou mezinárodní organizace práce schválenou v roce one thousand nine hundred and nineteen úmluvou o pracovní době která stanovila pracovní dobu v délce trvání forty eight hodin. jsem velmi rád že parlament tu směrnici odmítl tolik moje vysvětlující prohlášení je zbytečné abych mluvil déle protože je to problematika které každý rozumí. přál bych si aby na prvním místě byla úcta k sociálním právům a úcta k tomu co proklamujeme jako velkou vymoženost evropské unie. děkuji. Mnohokrát vám děkuji, pane kolego Falbře. A nyní se dostáváme ke Cashly A. A pan kolega Basesku dostává slovo. Já jsem ovšem chtěla hovořit až k těm finančním nástrojům, to znamená příští zpráva, ne tato zpráva. Um Dobře, tak v tom případě eh, paní kolegyně Dančela. Domnule președinte, statisticile europene arată că mai bine... Evropské statistiky ukazují, že zhruba polovina eh, pracovníků v Evropě, zejména těch kočujících, nemají dostatečnou sociální ochranu. Otázka je, zda evropští zaměstnavatelé považují tato sociální kritéria za důležitá. Já myslím, že potřebujeme zavést sankce. Evropská sociální charta, která byla přepracována, podpořila reformy v tomto duchu na národní úrovni. Došlo k harmonizaci a k úpravě národních legislativ pokud eh, se chceme hlásit eh, k podporování a zajišťování sociálních standardů, tak eh, je třeba také všechno přizpůsobit demokratickým hodnotám. Sociální práva v těchto smlouvách, v této smlouvě musí odpovídat standardům členských zemí. Děkuji vám, paní kolegyně Dančela. Nyní eh, paní Stanoka, tak teď nám to snad vyjde. Pane předsedo, jelikož já jsem eh, stínovou spravodajkou eh, za svou skupinu, eh, chtěla bych vyjádřit jasnou pozici naší skupiny. Především já doufám, že ten text bude v konečné podobě v zítřejším hlasování upraven. My tady podporujeme, že role mezinárodních organizací pracující by měly být posíleny. Sociální společ, eh, zodpovědnost podniků, to je důležitá věc, poněvadž eh, je to otázka lidských práv a to eh, mají podporovat národní státy a nadnárodní organizace. My si nemyslíme, že je třeba, abychom zde měli legislativu v tomto smyslu. Dá se říci, že porušování standardů práce se mm, nepovažuje, de facto nefunguje jako nějaká výhoda. Je důležité, aby bylo skutečně zajištěno to, že budou eh, vhodná, vhodné pracovní podmínky. Děkuji vám a nyní pane, paní kolegyně Figrejdo. Mikrofon, prosíme. Děkuji. Eh, úmluva ILO o bezpečnosti práce z roku 2010 poukazuje na to, že minimálně 20 pracujících nemá eh, dostatečné eh, pojištění a podniky se k ním nechovají zodpovědně. Evropská unie eh, sjednává dohody o volném obchodu i se zeměmi, které nemají zavedena žádná opatření sociálního zabezpečení, bez toho, aby vyzývala tyto země k zajištění eh, kolektivního vyjednávání a komise ani Eh, nevyzývá tyto země k ukončení diskriminace v oblasti zaměstnávání, eh, k ukončení nejistých eh, pracovních míst a ani k ukončení dětské práce v těchto zemích. Co se týče jednání s těmito zeměmi, které nemají dostatečné sociální zákonodárství, to je velice velice kritické a komise se musí snažit napravit situaci. Děkuji, paní Figueiredo. Pan Paška, prosím. Děkuji za slovo, pane předsedo, paní komisařko, pane zpravodaji. Je pravdou, že i v rámci Evropské unie je sociální ochrana pracujících často zabezpečena hůře, než by měla mít. Týká se to hlavně migrujících skupin obyvatelů, kteří cestují za prací do jiných zemí, často neznají jazyk a místní předpisy a proto si nedokáží vybudovat takovou pozici, jakou mají domácí zaměstnanci. I přesto si ale myslím, že je důležité, aby Evropská unie se snažila o to, aby pravidla a dohody Mezinárodní organizace práce byly aplikovány v mezinárodních smlouvách s třetími zeměmi, protože, jak známe, pracovní trh a pracovní podmínky v Ázii, Africe nebo v jiných oblastech světa, domnívám se, že je třeba usilovat o to, aby postavení pracujících i v těchto regionech a oblastech bylo výrazně zlepšeno. Já osobně tady podporuji pana poslance Falbra a jeho zprávu a jsem přesvědčen, že otevírá cestu ke zlepšení těchto pravidel i v Evropě. Děkuji, pane kolego Paško, a nyní paní kolegyně Tykal. Děkuji, pane předsedo, paní komisařko. Já bych ráda poblahopřála a chci také eh, vyzvat komisi, aby učinila opatření, aby evropské podniky také dodržovaly evropské hodnoty a zásady i když fungují na státním území jiných zemí. Evropská unie musí podporovat evropský sociální model, proto je důležité, abychom hodnoty a zásady Evropské unie skutečně eh, prosazovali. Je nám líto, že Evropská unie nepředstavuje homogenní eh, prostor pro eh, sociální zabezpečení. Paní komisařko, já bych ráda upřesnila, byla eh, schválena horizontální eh, dohoda pro civilní letectví. Eh, je to ambiciozní dohoda v Evropské, v Evropské unii, ale přesto tam není ten sociální aspekt. Obě dvě strany se zavázaly na tom pracovat, dosáhnout zlepšení v této oblasti, ale bohužel Evropská unie zde nemá homogenní, tedy nějaký vzorec pro i sociální aspekt těchto Eh, oblastech. Děkuji, paní eh, Tyko, a eh, poslední příspěvek kolega Holt. Děkuji. Já blahopřeji Richardu Falbrovi k ucelenému přístupu k normám ILO a také se mi podařilo přispět, co se týče konkrétní otázky CSR. Dnes tedy máme možnost ovlivnit komisi ještě před jejím sdělením o CSR. Žádáme po ní, aby Eh, zachovala otevřenou eh, definici CSR, která již byla, na, eh, která již byla přijata, aby zachovala soukromou a aby soukromou a dobrovolnou formu CSR. a aby se zavázala k zásadám integrovaného integrovaného finančního a sociálního a dalšího výkaznictví podniků. A aby, aby také podporovala um, odpovědnost evropských uh, podniků uh, na globálním poli, tak jak vyplývá z nedávné um, uh, studie. Parlament vám vždy rád pomůže, paní Redingová. Doufám, že i dnes večer to uvítáte. Děkuji, pane kolego Hawici. A, a e, procedura Catch the Eye je tedy u konce a nyní ještě paní komisařka Redingová. Pane předsedo, jménem svého kolegy bych chtěla přivítat návrh usnesení a tuto diskusi, protože ta řeší celou řadu sociálních politik v externí dimenzi, celou řadu otázek. Komise podporuje sociální odpovědnost podniků v celosvětovém měřítku, protože to jde ruku v ruce s ekonomickými aspekty. Především podporujeme, aby pokračovala diskuse a koordinace v rámci G20. V tomto kontextu příprava G20, tedy především ministrů pro sociální a pracovní záležitosti, je důležitá, protože budou prosazovat určitou soudržnost po celém světě. Eh, také prosazujeme úzkou spolupráci eh, s mezinárodními organizacemi, eh, myslím teď OECD, také Mezinárodní organizaci práce, které jsou zcela zásadní pro to, abychom prosadili rovné podmínky všude, abychom vytvořili mezinárodní pracovní standardy po celém světě. Více než 100 zasedání Mezinárodní organizace práce bylo zahájeno minulý týden. Budeme se zaměřovat na úmluvu eh, Mezinárodní organizace práce pro domácí pracovníky. Je to nedávný úkol, který vznikl a musíme zajistit především sociální ochranu což je další iniciativa eh, pro konferenci Mezinárodní organizace práce. Budeme sledovat eh, implementaci pracovních standardů, eh, které jsou zakotveny v umluvách Mezinárodní organizace práce. Chtěl bych také zdůraznit, že komise vítá skutečnost, že návrh usnesení zdůrazňuje potřebu, aby Evropská unie prosazovala klíčové pracovní standardy Mezinárodní organizace práce, také eh, slušnou práci, zajištění eh, politik, které nejsou diskriminační, které eh, zajišťují rovnost. Komise chce prosazovat trvale udržitelný rozvoj, slušnou práci, pracovní standardy, také odpovědnost evropských podniků, také v jiných politikách, jako je například oblast rozvoje nebo obchodu. V roce 2011 chce komise předložit sdělení, které se zabývá sociální odpovědností podniků, abychom přišli s návrhy, jak dále jednat, jaké kroky učinit v celosvětovém měřítku. Sociální odpovědnost podniků musí být také prosazována v partnerských zemích. Podle našeho názoru je důležité zapojit podniky, protože ty mohou řešit otázku mladých pracovníků, školení, nejrůznější typ odpovědnosti, restrukturalizace, místní rozvoj, především s ohledem na ekonomické potíže, kterým čelí současná Evropa. Děkuji, paní Redingová. Rozprava je tím ukončena a hlasovat se bude zítra ve 12 hodin. Dalším bodem na našem pořadu jednání je zpráva kolegy Michela o finančním, finančním nástroji pro eh, spolupráci v rozvoji.